Budeme pokračovat v hlasování. Nejprve hlasování k rozhodům o rohání v Pakistánu. Máme tady eh, návrh usnesení šesti frakcí. Máme tady dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se přijato. Usnesení jako takové. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Dostáváme se k usnesení, které se týká případu válečného zločince Sešlia. E, máme tady návrh usnesení sedmi frakcí. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se přijato a dostáváme se k náboru usnesení týkající se Iraku unosu žen a týr, un, unosu a týrání žen, návrh šesti frakcí rozděleno do šesti částí. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato, druhá část zahoje hlasování jmenovité, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Čtvrtá část pro, proti? Zdržel se? Přijato. Pátá část jmenovité hlasování. zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. ukončuje hlasování. přijato. Šestá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 6 ve jmenovitém hlasování, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, ukončili hlasování. Zamítnuto. Eh, žádost 4, kdo je pro návrh 4 pro proti, zdržel se zamítnuto. Eh, pětka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Trojka, jmenovité hlasování, Zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, ukončuje hlasování. Přijato. Eh, jedna, kdo je pro, kdo je proti zdržel se zamítnuto dvojka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Původní text v hlasování jmenovitě, zahojí hlasování, hlasovali všichni, ukončuje hlasování. Přijato. Usnesení jako takové, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. A nyní se dostáváme k hlasování o delegování komise týkající se předběžného postupu pro eh, výdej, výdaj odpovídajících nákladů, to je myslím jasné, jmenovité hlasování, zahoje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Teď se dostáváme k hlasování o usnesení týkající se politiky soudržnosti 2014 až 2020. Společný návrh sedmi frakcí ve jmenovitém hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Dostáváme se k usnesení týkající se pokynů komise, týkající se posouzení dopadu. Máme tady návrh usnesení pěti frakcí. Nejprve no, z devět, Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Odstavec 2 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? to nechám zkontrolovat, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto 10, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 11. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Bylo mi sděleno, že tady bude ústní pozměňovací návrh odstavci 11. Eh, Pan Telička? Mikrofon. Já zde mám ústní pozměňovací návrh, je to mm, relativně drobnost jménem frakce ALDE, podporují to čtyři politické frakce a vážím si spolupráce kolegů a iniciativy pana Pípra. Rád bych vás upozornil na odstavec 11, kde eh, je napsáno, že navrhujeme že navrhujeme, že návrh parlamentu by neměl být přijat komisí, pokud zde nebude pozitivní stanovisko výboru. A já si myslím, že komisi nemůžeme vnucovat e, něco, co by vlastně té nezávislé radě dávalo možnost hodnotit, co je pozitivní, co není. Můj návrh tedy je nechat ten text, jak teď je, tedy opakuje názor a pak bychom pokračovali, že návrhy by neměly být přijímány komisí, pokud Mm, k ním není přidružen přidruženo stanovisko, které je odsouhlaseno eh, Radou pro studie dopadu. Děkuji, jsou námitky? Není tomu tak, proto takto budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 3, eh, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 12, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 13, e, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto návrh 14, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto návrh 15, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 17, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 1 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 16 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 20 původní text jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Přijato. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 7, kdo je pro? Proti? zdržel se, to necháme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 8 jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Eh, hlasování o celém usnesení v pozměněné podobě jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Dostáváme se k hlasování o usnesení 25. výročí dohody OSN o právech dětí. Máme zde návrh sedmi frakcí. Návrh dvě jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto návrh 3, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 10 původní text ve dvou částech. První část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 10 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 5, jmenovitě? Dobře, necháme zkontrolovat číslo 4. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 5 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 11 jmenovitě za hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto.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 zdržel se, přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To necháme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 7. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se?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 Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 8. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 66, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 67, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 5. A návrh 67, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. E, návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 10, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 12, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se? I toto musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 28, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 85 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 59. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 60. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 61. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 62. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 65. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 17. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 81 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 82 eh, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 83, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, odstavec 10. Původní text. A nejdříve zkontrolujeme návrh 69. Zahoj hlasování. Ale bylo to poměrně jednoznačné. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 10 původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 70, kdo je pro? Proti? Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 71, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 16, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 68, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 84, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. E, návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 13, původní text. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 14 ve dvou částech. Původní text, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Paní Gebhardt, prosím. Bez mikrofonu. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, odpuste, ale v našem hlasovacím seznamu se objevila chyba. Tady jsme chtěli být pro a ne proti. Jsme samozřejmě pro, abychom postižením, eh, postiženým vytvořili co nejlepší podmínky. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně. Návrh 19 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato, ano, paní Gebhardt, ano, skutečně to pomohlo. E, návrh 72. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro, prosím? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 32 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto návrh 77, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto návrh 78, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto návrh 79, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto návrh 80, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto návrh 20, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Návrh a kontrola čísla 20. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 63, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 64, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato návrh 22, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Necháme zkontrolovat. Ano, zahajuji hlasování.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 Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato návrh 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato návrh 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato návrh 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato návrh 46. Číslo 45. Kontrola. Zahajujeme hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 46, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnout návrh 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel. To necháme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. 52, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 53, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kontrola 57. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato, když jsem to viděl správně. 58. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak teď nevidím nic. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? No, opět, eh, to je asi stejná většina, ale kontrola, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 23, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dobře, kontrola. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dobře, kontrola 25, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. To jsem se podíval špatně. Takže celé usnesení. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Teď se dostáváme k poslednímu usnesení a to se týká otázky podvýživy dětí v rozvojových zemích. Odstavec 10, návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 3. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Omlouvám se, má to být jmenovitě, máte pravdu. Zahajuji hlasování.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 Konec hlasování. Tak, to je přijato. Tak, teď poprosím všechny laskavě, aby opouštěli sál ti, kteří chtějí odcházet a bavit se, aby tak činili až v předsálí kteří, ti, kteří zde chtějí setrvat a poslechnout si vysvětlování hlasování, nechce usadí a rychle. Kolegyně, kolegové, zápis ze včerší schůze a přijaté texty jsou k dispozici. Jsou nějaké námitky? Není tomu tak. A dostáváme se tedy k vysvětlení.